Sedněte si, prosím, musíme začít. Děkuji. Toto je společné slyšení, jak víte, mezi členy INTA a Výboru pro práva žen. Je mi ctí, že mohu spolupracovat s místopředsední ta paní je spolupráce mezi našimi dvěma výbory byla vždy vynikající. A doufám, že práce na tomto důležitém tématu genderová rovnost v obchodních dohodách EU posilí tento vztah. Propagace genderové rovnosti je hlavní prioritou, jedno z hlavních priorit EU a vždy tomu tak bylo. Nicméně některé politické oblasti jako obchod ještě plně nebyly využívány, aby bylo dosaženo tohoto cíle. Obchodní investiční dohody mají různá efekty na muže a ženy a některé studie jasně ukázaly, že obchod není genderově neutrální politickou oblasti, proto je třeba to analyzovat z hlediska eh, pohlaví a já bych předala slovo mm, eh, předsedkyni paní Aifi. Eh, eh, Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych nejprve chtěl přivítat naše experty, Eh, z, kteří přišli na toto společné slyšení. Jsem ráda, že mohu být eh, spolu eh, předsedající vedle paní Hannibal, která je místo předsedkyní výboru pro ženy. Já jsem si jistá, že naše společná práce na toto téma to přinese výsledky. Nyní zkoumáme otázku rovnosti žen jak je e, k ní přistoupit v obchodní politice, jak tedy začlenit e, tuto hledisko do obchodních dohod. Je to aktuální téma, protože komise oznámila, že e, rovnost mužů a žen bude součástí obchodních jednání o modernizaci um, to obchod, těchto dohod. Já jsem uh, ráda, že um, komise nám poskytla další informace v této oblasti obecněji. Uh, Vzhledem k důsledkům obchodu na ekonomiku e, musíme zohlednit rovnost mužů a žen v obchodní politice, hodnocení dopadu, jednání, e, sledování implementace e, dohod musí toto reflektovat. Rovnost mužů a žen a její zohlednění v této oblasti umožňuje lépe přeskoumat dopady dohod na všechny aktéry jsem si jistá, že výměna názorů s našimi experty bude velmi konstruktivní. Aniž bych to dále zdržovala, tak dám slovo eh, paní Marie Fontáno, která je ekonomistkou, která se specializuje na rovnost mužů a žen v oblasti ekonomiky a mezinárodního obchodu jmenovitě. Paní Fontana, máte slovo na sedm minut. Uh, thank you very much. Uh, what I would like to... Děkuji. Já bych chtěl začít obecnými poznámkami eh, o obchodu a eh, rovnosti pohlaví. Je důležité eh, se dívat dále, než je čistá liberalizace obchodu, ale také na genderové Eh, dopady liberalizace služeb standardů a re, regulace, protože to jsou hlavní body stávajících dohod. Dále se musíme podívat na to, co může EU udělat, aby obchodní dohody odrážely cíle rovnosti pohlaví. Pokud Eh, někteří považují za obchod za genderově neutrální, eh, tak je známo, že obchodní politiky mají genderově specifické efekty, protože probíhají v kontextu ekonomiky, která je eh, genderově zaměřená. Muži, ženy jsou častěji v nejistých zaměstnáních, čelí více požadavkům, co se týče odpovědnosti za rodinu a také časovým omezením. Také čelí omezenému přístupu k produktivním zdrojům, jako je, jsou úvěry a mm, pozemky. Ženy s nízkými e, příjmy jsou obzvlášť zranitelné. Veřejné služby, které vedou jsou výsledkem reform. Eh, toto platí jak pro nízkopříjmové, tak vysokopříjmové země, i když samozřejmě ta nerovnost je různá a má to dopady na to, jak eh, obchod a pohlaví eh, jsou vzájemně závislé. Existují strategie pro konkurenceschopnost a také Eh, rozhodují o tom, zda eh, rozhodujete o tom, zda eh, reformy povedou k žádoucím výsledkům. To znamená, genderová nerovnost může být špatná pro výsledky obchodu. Například výzkum fázi ukázal, že v některých zemích liberalizace obchodu a investic byla spojena s, s rozšířením mzdové propasti mezi mužemi a ženami. Využívají ženské levné práce jako strategie pro zachování konkurenčních výhod. Tato strategie má samozřejmě negativní, závažné negativní efekty na udržitelný rozvoj, protože z dlouhodobého hlediska eh, vlastně brání rozvoji zkušeností a technickým inovacím. Můžete číst trošičku pomaleji eh, kvůli tlumočníkům? Takže já budu číst pomalu. Um, přístup k pozemkům a trhům má samozřejmě mm, vyvolává vše reakce. Další implikace je, že obchod má genderově diferencované dopady a to se e, děje mnoha kanály. Zaměstnanost je velmi důležitá, je to jedna z věcí, která je nejlépe dokumentovat, které se mm, mluví většinou, tedy zaměstnanost není jediná oblast, tak je to také spotřeba a poskytování veřejných služeb. E, tady jsou ty efekty relevantní především v současných podmínkách, kde v mnoha zemích řada služeb, které jsou tradičně nebo byly tradičně poskytovány veřejným sektorem, nyní jsou předmětem konkurence e, ze strany zahraničních firm. Takže projdeme tyto efekty jeden za druhým. Co se týče zaměstnanosti, tak eh, to, tady lze očekávat dopady vzhledem k různé distribuci mužů a žen v různých sektorech, kde se obchoduje nebo neobchoduje. A eh, je tady <clears throat> omezená eh, možnost nahradit mm, ženy, muže a podobně a naopak. Ženy mm, v podstatě mm, měli prospěch z mm, obchodu a se souvisejícími pracovní místy, ale jenom tam, kde se rozšiřovala výroba, ne jinde. Ale i tam ženy, pracující ženy, obvykle zůstaly v typicky ženských profesích, které jsou nejisté. A genderová mm, diferenciace a dopady na spotřeby, to, to je druhý kanál. Ženy um, Obvykle jsou zodpovědné za nákup a přípravu jídla pro rodinu. Jeden z efektů nafty, nafta dohody, byl významný nárůst cen lokálně produkovaných potravin a pokles cen eh, junk food dovážené z USA. To vedlo ke zhoršení stravy Mexičanů, včetně dětí. Eh, genderově specifické efekty také jsou také výsledkem eh, změn eh, mm, ve složení vládních výdajů. To je velmi důležité mm, v kontextu stávajících dohod jako CETA, o které jsme mluvili už, souvisí to s dopady na rovnost, přístup k základním sociálním službám a rovnost ve středně příjmových a nízkopříjmových a vysokopříjmových zemích zdravotní služby pro e, starší občany, tak tam škrty více postihnou ženy, protože ženy žijí déle a jsou chudší než muži. A sehrávají větší roli jako poskytovatelé péče pro ostatní členy rodiny i ve starším věku. V nízkopříjmových zemích privatizace poskytování dodávek vody. Mm, to má další negativní genderové implikace, protože ženy a dívky, jak eh, víme, eh, zajišťují přístup k vodu, zajišťují vodu, pokud je přístup k vodě omezený nebo není dostupná. Větší liberalizace služeb může otevřít příležitosti pro zaměstnání žen. Velké procento žen je zaměstnáno v sociálních službách. Je tady ta, ale velké riziko, že bez vhodných Mm, veřejných zdrojů a um, angažování vlády, tak <clears throat> toto um, povede k nahrazením státních služeb tržně, těch tržních pro, eh, služeb, pro, které, eh, pro ty, kdo si to mohou dovolit a bídu pro ty, kdo si to nemohou dovolit. Takže všechny tyto efekty mohou být buď pozitivní nebo negativní obchod není špatný nebo dobrý jako takový, ale závisí to na způsobu, jakým se um, obchodní politika připravuje. Když přejdeme k evropské k obchodní politice a obchodním dohodám, EU podepsala, vyjednala obchodní dohody <clears throat> se státy na severu i jihu. CETA s Kanadou je příklad toho prvního i IPAS, ACP státy jsou příkladem toho druhého. Jsou tady důležité eh, genderové, důležitá genderová hlediska a já jsem mm, mm, dala příklad toho v mém nedávném materiálu, která jsem dala k dispozici eh, výboru v listopadu. EU musí zvážit, jak tyto obchodní dohody ovlivňují genderovou rovnost nejenom v jednotlivých členských zemích EU, ale i v jiných zemích, se kterými EU obchoduje, především v rozvojovém světě. A obhajovat obchodní pravidla, které budou respektovat ekonomická a sociální práva žen. EU by mělo zajistit, aby byly zohledněny cíle genderové rovnosti ve všech fázích obchodní politiky při sběru důkazů pro informovaná rozhodnutí v, eh, při návrhu politik na základě těchto důkazů a později při podpoře intervencí terénu, aby, které mm, umožní úspěšnou implementaci. Co se týče generování důkazů, tady je prostor pro významná zlepšení E, kvality hodnocení dopadu, které pronáší, provádí komise. A moje studie pro FAM poskytuje um, specifické údaje pro um, posouzení CETA. Bylo by důležité lépe dokumentovat genderovou dynamiku spojenou se změnami služeb, standardy a regulací služeb. Také je genderové hledisko by mělo být e, zohledněno při monitorování implementace obchodních dohod po té, co byly podepsány. Na úrovni jednání EU musí zajistit, že liberalizace nebo závazky k liberalizaci jsou tak navrhovány, aby odrážely i zájem žen. Obchodní politika by měla zajistit, aby ekonomická a sociální práva žen a dalších zranitelných skupin byla respektována. Jedním příkladem by mohlo být, aby vyjednavači dostali seznam genderově citlivých sektorů nebo oblastí, kde liberalizace by měla být odložena nebo vyňata. A s tím souvisí nové obchodní a investiční dohody, tak eh, důležitý důraz na standardy, regulace a podobně, tak celá řada důležitých témat je obzvláště důležité, aby mm, tato mm, ustanovení v jednotlivých eh, obchodních dohodách ne, nebránila vládám eh, propagovat práva žen. Dále by se měly eh, zavádět efektivní opatření, aby byly kompenzováni pracující a spotřebitele, kteří um, trpí ztrátu. Velice často jsou ta opatření na papíře, ale implementace do posud byla velmi špatná. Na úrovni implementace především eh, v souvislosti s obchodováním s rozvojovými zeměmi by EU měla využít mm, multilaterální rámec spolupráce na podporu vlád při implementaci e, cílů genderové rovnosti v obchodní strategie. A tady skončím a těším se na diskusi. Děkuji. Well, thank Mrs. Fontana, thank you very much. Děkuji vám za mm, tuto obsáhlou prezentaci, e, která určitě pro nás e, byla velmi užitečná. A nyní paní Mariama Williams eh, z Ženevského eh, vládního střediska pro rozvoje programy. Eh, budeme se zabývat tématy, jako je finanční krize, klimatická změna, genderový rovnost a rozvoj. Máte slovo na sedm minut. Děkuji vám. A přeji vám všem dobré dopoledne. Děkuji oběma výborům za pozvání na toto velmi důležité slyšení. Paní Fontana se dotkla prakticky těch podstatnějších problémů, Eh, které se týkají genderových záležitostí v různých oblastech a já proti tomu nemám co namítnout. Ale já bych eh, začala eh, citováním společného dokumentu Mezinárodního měnového fondu Světové banky pro setkání G20 v březnu. To se říká, že obchod zanechává stranou mnoho jednotlivců a e, obcí, a to zejména v vyspělých společnostech. Často dochází k vysoké koncentraci a e, podměry jsou pro některé drsné. A dále se zde doporučují různě e, politiky, které zmírňují tyto velké rozdíly, pomocí vydávání různých standardů, takzvaného soft law, tedy eh, různých zákonů, které pomohou eh, zlepšit eh, okolnosti, podporou domácí politika a tak dále. Ale v podstatě toto už feminističtí ekonomové a aktivisté tvrdí 20 let a příliš se jim nedopřává sluchu. Obchod má nyní velmi tvrdé dopady na Spojené státy, eh, Británii a také Evropskou unii. Čili eh, skutečně eh, nastal čas na to, aby otázka genderu v obchodě se stala zcela standardním tématem. Ono se to vlastně už promítlo do smlouvy o obchodu mezi EU a Chile. A já bych eh, chtěla hovořit o čtyřech eh, nových oblastech, které jsou zde, myslím, důležité. Samozřejmě eh, Aid for Trade, to znamená mm, obchod místo pomoci. A to vlastně spotřebovalo nějaké 2 miliardy eur, z toho 3% šly na genderovou equality, tedy rovnost. A Eh, čili eh, tady eh, ten program Aid for Trade skutečně může pro genderovou rovnost udělat více. K těm novým směrům z toho výzkumu, a my ten výzkum máme už celkem obsáhlý a spoustu výsledků, čili k těm novým oblastem, kde je třeba zasáhnout, tak to se bude, to bude tedy před, předmětem dohod o usnadňování eh, obchodu a mm, tady bude zejména tady kladen důraz na ty menší podniky, eh, také eh, vlastně na ženské živnostnice. Čili to jsou věci, které skutečně budou stát za tom. Další věci, eh, které jsou důležité pro Evropskou unii, my samozřejmě eh, chceme dosahovat eh, cíle milénia a k tomu tedy patří, kromě té genderové rovnosti, také obchod. A to máme vlastně cíl 8, 9, 14 a další 17. Čili to všechno se týká Eh, obchodu a de facto jde o to, aby eh, obchodovat mohli všichni, tedy obchod pro všechny a vše to v souladu eh, s cíly milenia. No a poslední věc, v této debatě samozřejmě měli jsme tady fiskální krizi, a také určité zotavení, ale také máme ještě krizi ekologickou a, a klimatickou. Že? Čili tady jsou ještě další politiky, které mají vliv na obchod a na uh, účast žen v tomto obchodě. Čili já jsem chtěla tady na toto upozornit. No a eh, teď by se vlastně eh, dostala k té hlavní prezentaci. My tedy uvažujeme, eh, jaký dopad mají obchodní politiky Evropské unie na rozvojové země a paní eh, Fontána k tomu už něco řekla. Eh, já bych tomu řekla tolik, že skutečně eh, ženy v obchodní, tedy v rozvojových zemích se zejména účastní obchodu v oblasti potravin a textil. A můžeme říci, že v tomto parlamentu je tedy věnována velká pozornost dalšímu rozvoji, to znamená slušné pracovní podmínky, slušnou odměnu za práci a to i v těch malých a nejmenších podnicích. V mnohých zemích vlastně 40 až 50 všech podniků jsou právě tyto mikropodniky. Čili toto je velmi důležité pro životní podmínky žen. Pokud se týče obchodní politika EU eh, v rozových zemích, tak eh, tady máme spoustu různých eh, řekněme, pilířů. Máme tady GSP a GSP+, což tedy souvisí s řadou konvencí, včetně SIDA. Eh, eh, potom to je GSP, čili to pak máme tady všechno kromě zbraní, nebo cokoliv kromě zbraní, což se eh, týká zejména těch nejzaostalejších zemí a samozřejmě angažma VTO. Takže máme zde společnou zemědělskou politiku se všemi těmi subvencemi a dotacemi, Eh, toto samozřejmě má velký vliv. Já se nemohu pouštět příliš do detailu, čili jenom bych se zastavil toho, jaký vliv to má na gender. A tady se soustředím na tři dimenze. Budu mít dostatek času. Za prvé, eh, vliv obchodních smluv EU na debatu eh, dále dopad na malé a nejmenší podniky, vliv na eh, regulaci, zejména v oblasti služeb, hovoříme o liberalizaci služeb, a dále v oblasti eh, veřejných zakázek a pak ještě eh, řešení sporů mezi investory a státem v rámci obchodních nebo investičních dohod. Takže když hovoříme o eh, genderové problematice v obchodě, eh, okamžitě se debata točí na mikropodniky a malé podniky. To se zdá, jako kdyby to byl nějaký zázračný prostředek na zlepšení situace. Ovšem nemusí to tak být vždy. Eh, často právě ty Eh, malé podniky eh, jsou obětmi těch velkých obodních smluv. Eh, někdy tedy podniky, respektive vlády, mají obavy z podpory takovýchto malých a nejmenších podniků, poněvadž je zde obava, že by mohli porušit pravidla svobodného trhu. Ale já bych chtěla poukázat zejména na veřejné zakázky, poněvadž toto je e, způsob, e, jak rozvojové země mohou bojovat proti e, té velké nerovnováze a zejména zlepšovat postavení žen, ale třeba také původní obyvatel. Ale jestliže eh, v těch eh, státních zakázkách eh, nyní převládá duch liberalizace, to znamená to méně prostoru pro různé tedy politiky upřednostňování určitých skupin. Dále víme, že zde máme postižené občany a také ženy z původních národů, kterým by to mělo pomáhat, ale nepomáhá to vždy, eh, tedy tyto vládní politiky. Čili eh, tady eh, v podstatě ten záběr i aktivistů je prostě příliš široký na to, abychom tady mohli vidět nějaké výsledky. K tomu se, tím se dostáváme k TISA, to je dohoda o obchodu a službách. A e, tady e, smyslem je tedy e, vytáhnout například ženy z chudoby a podobně. Ovšem vidíme, že to příliš nefunguje. Třeba v Evropě tady máme tady, tady máme takový trend, kdy tedy utility, to znamená Eh, vodovody, kanalizace a podobně se opět eh, znárodňují eh, po té, co privatizace se příliš tedy nepřinesla žádoucí výsledky. Pokud se týče rozhodování v politice, tak tady je třeba zavést efektivní opatření tak, aby mm, vše bylo ku prospěchu postavení žen v obchodě a v ekonomice vůbec. Je třeba, aby šlo zásahy velmi promyšlené, aby podporovali mobilitu napříč ovětvími a e, další pozitivní jevy. Čili jak k tomuto mohou přispět, e, mohou přispět e, obchodní dohody s Evropskou unii, zejména v těch zemích AKT, no, tak tady máme samozřejmě příležitosti, ale také výzvy. Eh, ty výzvy se týkají tedy služeb, zaměstnanosti, spotřeby, ale ta eh, příležitost, která tady je, je v otázce eh, podpora rozvoje a ne pouze soustředění na využití přírodních zdrojů a levné pracovní síly. Čili tady teď je na místě hovořit o nějakém systému řízení a měření. A hovoříme o zkratce EPAS. Čili e, země, e, které e, nepatří k těm úplně nejchudším, tak těm de facto hrozilo to, že dohody EPA jednoduše prostě zhorší jejich postavení. No a na to se musíme soustředit, eh, poněvadž tyto dohody EPA byly vlastně uzavírány a schvalovány do března a teď je třeba, abychom eh, sledovali ty důsledky a dopady zejména na ženy. Eh, protože my my často tedy jaksi nemáme dostatek informací právě o těchto dopadech. Na, no naopak v dohodách EPAch Eh, můžeme tedy jaksi eh, zakotvit to, aby se to tam měřilo. Děkuji za mm, vaši prezentaci. A náš další řečník je paní no, Meyer, která pracuje pro organizaci Atlas. To síť, eh, která Ehm, se zabývá rovností žen v, v ekonomice rozvoje. Máte slovo, paní Měř? Já chci poděkovat ehm, výboru INTEAFAM eh, za pozvání, za organizaci tohoto ehm, velmi důležitého slyšení. Je eh, velmi Eh, dobré, že o tom můžeme teď jednat v době, kdy eh, probíhá tolik jednání. Já mluvím za eh, organizaci White Plus. Ehm, mnoho věcí už řekla paní Fontána, paní Williams, ale já chci prezentovat naší síť, která reprezentuje občanskou společnost ve více než deseti zemích v Evropě a spolupráce s mnoha partnery e, globálního jihu. Jako síť my sledujeme obchodní politiku z hlediska genderové rovnosti již 20 let. Brzy budeme mít dokument um, s doporučením pro evropskou obchodní politiku. Naše zkušenost je, že e, monitorování evropských obchodních politik e, je taková, že obchodní politika je genderově slepá. Nejen to, e, také um, jde o to, aby byla inkluzivní, co se týče e, genderových cílů je velmi neoliberální, e, chce snižovat národní tarify společně s deregulací investic a služeb. Nové téma je posilování práv investorů v některých případech protekcionistické politiky pro evropské producenty, především eh, co se týče mezinárodních, eh, tedy eh, práv duševního vlastnictví. Toto vidíme i v jiných zemích, je to propagováno, je to velmi škodlivé pro udržitelný rozvoj a lidská práva včetně ženských práv. Pro nás je tedy mm, třeba najít jinou politiku, podle našeho názoru. Proběhlo velké množství výzkumu, musí proběhnout samozřejmě ještě víc. E, je, existuje ale mnoho empirického výzkumu o dopadech dohodách, e, dohod o volném obchodu, e, problémy pro občanskou společnost OSN. Eh, především co se týká dopadu na chudé ženy, domorodé ženy, migrantky, které jsou velmi postiženy obchodní politikou EU. EU se zavázalo k propagaci k zajišťování genderové rovnosti. Je to integrální součást charty základních práv Evropské unie a eh, také spousta práce se dělá v oblasti genderové rovnosti. Již v roce 2006 eh, byla přijata rezoluce Evropského parlamentu, která se týkala mezinárodního obchodu. Padlo mnoho doporučení v roce 2006, které platí i stále i v roce 2017. Je tedy to eh, agenda, kterou bychom měli obhajovat. Paní Fontána už a mm, další už mluvili o těchto věcech. Vidíme, že tady hodně viditelných efektů obchodní politiky. Obecně dochází k feminizaci e, ve výrobě s nízkou přidanou hodnotou, například oděvní průmysl. Většinou pracují ženy. Také si myslíme, že tento růst založený na eh, exportu jde ruku v ruce s feminizací pracovních sil, ale snižováním mest, které ženy jsou placeny pod úrovní eh, udržitelného života, musí pracovat za velmi špatných podmínek pra, eh, pracovních na vývoz. Digitrade a Komise Evropská unie eh, v nedávné době mm, mm, vedla, eh, tedy eh, se zabývala otázkou posilování roli žen v obchodě. Pak nad stejné téma bude v červnu další schůze, která se zaměřuje na propagaci podnikání žen. Ehm, genderové rovnosti. My samozřejmě vítáme všechny iniciativy, které budou propagovat genderovou rovnost, ale mm, máme pocit, že je tady velké zaměření na ženy podnikatelky. Ženy podnikatelky jsou ale mm, na velkou men, malou menšinou e, pracovních sil. A čas, často Eh, ženy pracují v domácnosti, kde zajišťují rodinu, je to neplacená práce, eh, eh, sklízí ovoce a podobně. Jsou neviditelné v obchodní politice, ale jsou zodpovědny za velké množství práce a ekonomické produkce. My chceme propagovat širší vizi ehm, pracujících žen, domorodých žen, nejenom tedy žen podnikatelek. V souladu s touto vizí si myslíme, že bychom se neměli zaměřovat na e, propagaci podnikání žen jako hlavní priorita, ano, vytváření více pracovních míst, ale spíše o to, jaké, e, jaká pracovní místa se tvoří, jaké příležitosti zda vedou ke slušné eh, kvalitní práci, k ochraně eh, práv žen, mm, zda nebude docházet k sexuálnímu obtěžování, zda budou dobré pracovní podmínky. To by se také mělo řešit, když se díváme na dopad obchodních dohod vyjednaných EU My si myslíme, že by bylo velmi dobré přidat tam několik kapitol o udržitelném obchodu, standardy ILO, například úmluva číslo 189 mm, pracujících v domácnosti a 100, číslo 156 o pracujících s rodinou od povinnostmi. Pak je tady umluva o OSN o eliminaci všech forem diskriminace proti ženám, CEDAV. Myslíme si, že tyto genderové nástroje by měly být e, e, v kapitolách o udržitelném obchodu, měly by se stát součástí mainstreamu v těch dohodách. Kapitoly by měly skutečně být nedílnou součástí obchodních dohod. To je také naše doporučení pro obchodní dohody EU Chile. Především musíme zajistit slušné pracovní podmínky pro ženy. To je velmi důležité pro nás. Několik předřečníků již řeklo, jaký je dopad obchodní politiky EU. E, když se otevírá mezinárodní obchod snižováním tarifů, ale také služby a investice, včetně veřejných zakázek, otevření poskytování veřejných služeb. My plně souhlasíme, že ženy jsou Eh, nepřiměřeně postiženi liberalizaci služeb a veřejných zakázek. Globálně ženy tráví dva a půlkrát krát více péčí o rodinné příslušníky, zajišťování potravy, vody ve srovnání s muži. To je, mm, to bylo mm, tedy mm, obsáhlým způsobem zkoumáno, co se týče neplacené práce a vlastně se takto přehlíží příspěvek žen do ekonomiky. Je to obrovský ekonomický sektor v tomto, z tohoto hlediska. A otevření e, trhů služeb a veřejných zakázek mm, poškodí přístup k základním sociálním službám a zbožím. A bude to především um, zátěž pro neformální práci, kterou dělají ženy. ve vztahu s eh, tím, když eh, dochází k liberalizaci, tak se sníží daně a tím sníží příjmy států, což ovlivní eh, možnosti státu poskytovat zdravotní sociální služby. Tím skončím. Zmíním hlavní naše hlavní doporučení. Takže vedle eh, genderového hlediska v mm, kapitolách obchodu a udržitelném obchodu je důležité posilovat práva žen, eh, eh, zabránit ISDS, omezovat další, um, omezovat další zvyšování práv duševního vlastnictví na úrovni VTO, dále Um, naří, genderově specifická nařízení pro regulaci nadnárodních firm. To se například teď projednává v OSN. Ženy jsou zodpovědné většinou za potravinovou soběstačnost a jsou velmi postihovány klimatickými změnami, takže by měly být chráněny. Můžete prosím skončit? My máme omezený, omezený čas. You want me to finish? Because I just have like two sentences or... Já mám ještě dvě věty. Myslím, že některé další věci už řekly ostatní, takže skončím. Well, thank you, Ms. Myers. Um, I... Děkuji vám. Eh, s potěšením eh, mohu přesvědčit eh, pan Soberkio, z Chattinghouse z výzkumu eh, záležitostí eh, eh, ekonomických a mezinárodních vztahů. Naš, naše řečnice se dnes bude zabývat na otázkou, jak zvýšit genderovou inkluzivitu ve všech politikách. Děkuji. Já se eh, pokusím tedy soustředit na veřejné zakázky, co by nástroj sociální politiky. Jde o velmi eh, mocnou eh, zbraň, mocný nástroj a je to de facto nepříliš zajímavé téma. Eh, máme zde skupinu Women 20, hm, což je jaksi skupina, no, podskupina G20, eh, která se zaměřuje na posilování postavení žen. Veřejné zakázky, to je obrovský trh eh, zhruba 10 bilionů dolarů ročně. Eh, přičemž zhruba 10% z toho se odehrává v rozvinutých zemích. Je to tedy velký trh, ale pouze 1% eh, je v rukou podnikatelek. A tím navazuji na to, co říkali předřečnice, tedy o tom, jak důležité jsou eh, veřejné zakázky Eh, v posilování rovnosti žen. Účast eh, v, ve státních zakázkách je třeba vnímat jako prostředek pro posilování postavení žen. Velice často je situace taková, že eh, zadávání veřejných zakázek mm, to je komplikovaný proces, Eh, který je nejen složitý, ale také eh, nákladný. A problém je v tom, že malé a střední podniky se právě z těchto důvodů nemohou zúčastnit. No a malé a střední podniky, to jsou, to je právě doména žen. Nicméně v souvislosti s veřejnými zakázkami lze uplatňovat politiky, které situaci změní. V horizontu několika týdnů vyjde zpráva, která zde eh, předloží určité návrhy pro vlády, ale i pro mezinárodní organizace. Především veřejné zakázky eh, mohou pomoci ženám překonávat bariéry v zapojení do ekonomiky. Čili otázka je, eh, my tady máme určitá odvětví eh, stavebnictví eh, nebo hornictví a to je oblast, kde těch žen mnoho není, ale hodně se zde objevují veřejné zakázky. Čili tady by bylo dobré do stavebnictví a e, do hornictví zapojit více žen. Dále e, jde o odstraňování bariér pro podniky vedené ženami. No a za třetí transparentnější procesy. My zde doporučujeme například to, aby firmy, eh, které se účastní nebo ucházejí o eh, veřejné zakázky, ty by měly předem eh, projít auditem genderové vyváženosti. A to je něco, co by se dalo také zakotovat v obchodních smlouvách. A samozřejmě by museli být také transparentní, pokud se týče rozdílu v odměňování mezi muži a ženami a podobně. Čili veřejné zakázky jsou tedy pro nás nástrojem, který by mohl pomoci věci žen. Dále Máme zde konkrétnější eh, příklady ze zemí, kde některé z těchto politik už eh, jsou uskutečňovány a je to velice poučné a eh, bylo by dobré, kdyby toto proniklo do debat o obchodních dohodách. Země, jako třeba Jižní Afrika nebo Austrálie, využívají veřejných zakázek pro posilování diverzity, a mm, také e, zvýhodňování e, třeba nyní menšinového původního obyvatelstva. Například e, ještě Chile bych mohla změnit. V Chile došlo k uskutečnění iniciativy Chile Compra, kde tedy malé střední podniky vedené ženami jsou podporovány, povzbuzovány, školeny k tomu, aby se účastnili eh, výzev k podávání nabídek u veřejných zakázek. Eh, je třeba eh, říci, že takovéto Eh, inteligentní eh, politiky s důrazem na genderovou rovnováhu nemají být eh, nějakým systémem prostého zvýhodňování toho či onoho. Tady je důležité tedy to, aby spíše byly podpuzovány ženami vedené společnosti, aby se účastnili, aby se zapojovali na začátku ale v podstatě je třeba, aby ty eh, firmy eh, byly eh, schopné prostě konkurovat na tomto trhu veřejných zakázek a ne, aby se tam plně vytvářela jakási bezpečná zákoutí. Důležitý je také výzkum a sdílená metodika, pokud se týče sběru dat, protože my pořádně nevíme, nebo nemáme dostatek údajů, které by byly relevantní o počínání těchto firm na trhu, ale také je třeba si vyjasnit eh, definici toho, co to je firma vedená ženou nebo ženami. Eh, tady by bylo třeba stanovit určité benchmarky a eh, potřebovali bychom prostě společné hm, definice, společné standardy, ať se máme o co opřít. Čili eh, tady bude třeba ještě vypracovat další studie a provádět další průzkum. Eh, závěrem několik doporučení. Jak jsem řekla, veřejné zakázky jsou způsobem, jak eh, posílit zastoupení žen na pracovním trhu, ale také jejich zastoupení v globálních hodnotových eh, řetězcích. Čili tady je třeba, aby se těmi zásahy nezhoršovalo postavení žen. Dále eh, posilovat zapojení eh, ženských podniků do veřejných zakázek Čili tomu potřebujeme mít určité cílové hodnoty, benchmarky a dále je třeba eh, vyškolit ženy, aby věděli, jak nabízet eh, služby svých podniků, své ucházet se o běžné zakázky. Čili tam jsou určité eh, také požadavky v tom výběrovém řízení, které nejsou nezbytné. No a také je třeba forenzně proskoumat celý ekosystém. Také tyto genderové aspekty by bylo dobré zakotovat už ve smlouvách o volném obchodu, tak aby byla zajištěna inkluze firm, které jsou genderově vyvážené. Děkuji vám. Merci, Madame Subachi. Děkuji. Náš další řečník je pan Tomas Bert, vedoucí eh, oddělení pro eh, komerční strategii DD Commerce. Parlament v mnoha rezolucích žádal komisi, aby eh, začlenila genderovou dimenzi do obchodních politik a obchodních dohod Evropské unie. My bychom si přáli informace o akcích a opatřeních v této oblasti také bychom chtěli znát podrobnosti k dohodě s Chile a způsob, jakým otázka pohlaví bude eh, zohledněna v jednáních. Prosím, pane Bar, děkuji. Je tady, mm, padla tady řada otázek, ke kterým se chci vrátit ve svém příspěvku. Začnu tím, že jsem tady měl být jako součástí jaksi dvojice, genderově vyrovnaná, měla přijít jedna kolegyně, která bohužel nemohla přijít. A já chci zdůraznit samozřejmě, že my o tomto důležitém tématu v DigiTrade uvažujeme. Dovolte, abych řekl, že my um, hodně nasloucháme a Eh, jsem samozřejmě rád, že tady mohu být. Eh, na konci tohoto význačného panelu komise se chce účastnit této diskuse. Jednu věc si říci dopředu, je možné dělat víc a dalo by se udělat víc a my se těšíme na diskusy. Společně s mm, centrem ICT komisařka Malmström bude 20 eh, šestý hostitele Mezinárodního fóra pro ženy a obchod, což ukazuje, jaký význam komise překládá genderové rovnosti v obchodní politice v souladu s ambiciozní agendou, kterou si komise stanovila eh, průřezově eh, v různých politikách. Eh, zástupci INTA a dalších výborů budou přítomní a vy jste také vítáni na tom fóru 26. Obchodní politika je o otevřenosti, otevřenosti zboží, službám, kapitálu, technologiím, lidem. A hlavním pilířem této politiky obchodních dohod je samozřejmě ne- nediskriminace. a priori by obchodní politika byla, byla dobrým kandidátem propagace genderové rovnosti. Když posloucháme experty, tak o, o otevřenost sama o sobě nutně nestačí k dosážení těchto cílů. Takže otázka, kterou si klademe, je, co mohou obchodní eh, dohody udělat pro genderovou rovnost. Co EU, komise už dělá co víc můžeme udělat. Jak už bylo řečeno, tak je důležité upozornit na obchodní strategii, kterou, která se nazývá obchod pro všechny a je o zajištění toho, že mm, výhody naší politiky eh, budou platit pro všechny. Komise přijala druhý reflexní dokument po Bílé knize o budoucnosti Evropy, který je o globalizaci a eh, jaksi určitého omezení nebo no, využití globalizace tak, aby eh, mm, eh, kompenzovali ti, kteří jsou negativně ovlivněni. A to se týká i pravidel pro obchod, které se budou pečlivě zvažovat. Je to zásadní, jak z hlediska obhajoby základních hodnot naší společnosti mm, k, udrž, k udržitelným rozvojovým cílům. A také to je důležité pro vytváření pracovních míst, který, které je třeba pro evropskou ekonomiku. Takže genderové otázky jsou velmi důležité. Z tohoto hlediska obchodu pro všechny se díváme na genderovou rovnost a ženská práva. Obě témata, genderová rovnost i ženská práva, byly v hodnocení obchodní politiky EU. O tom již mluvili předřečníci. A stojí za to se eh, to zaměřit. My musíme vidět, jaký je dopad toho, co děláme, dříve než můžeme něco řešit nebo opravovat, napravovat. Já jsem poslouchala paní mm, Fontána jaké mm, nedávné obchodní dohody, které jsme uzavřeli jako CETA nebo vyjednáváme. Chci zdůraznit, že spousta té práce v hodnocení obchodní politiky trvá dlouho, takže studie o CETA již začala. To hodnocení dopadu neudržitelného. To začalo už v roce 2012. Od té doby se řada věcí změnila a je Eh, třeba si to uvědomit. SAS eh, z obchodních dohodách s Marokem, Tuniskem, Arménií z roku 2011, Jordánskem a mm, v roku 2014 se věnují ehm, dopadům na ženská práva, zaměstnanost a podobně. Udrž, hodnoc, udržitelná hodnocení dopadů, která budou dokončeny letos, také budou zohledňovat toto hledisko. Zabývají se riziky a příležitostmi v rozvojových zemích v důsledku liberalizace obchodu božím. SAS EU Japonsko e, také mm, řeší toto hledisko. EU Myanmar investiční dohodna se zabývá riziky a příležitosti pro ženy, které mohou vyplývat z větších investic. Takže my jsme si velmi vědomi a velice se zabýváme otázkou, co, jaký by mohl mít potenciální dopad toho, co děláme a co vyjednáváme. Když se podíváme na nedávné SIA eh, a poslední aktualizace manuálu, tak tam je eh, spousta důkazů tohoto. Mm, mě zaujalo, co říkala paní Sabaži o stílené metodologie a výzkumu, protože samozřejmě, mm, aniž bych zacházel do velkých technikálí, je tady velkých, velká, jsou velké výzvy ve vztahu s ekonomickými modely. E, omlouvám se, ale crap in je crap out, takže eh, že, mm, jak si odpad dovnitř, tak jde odpad i ven. Takže když máte špatná data, máte špatné výsledky. Je důležité tedy mít dobrá data. My jsme rádi, že máme dobrá data, ale je mm, to náročné se k těm datům dostat. Tak to je tedy začátek procesu hodnocení obchodní politiky. Aniž bych opakoval všechno, co bylo řečeno, tak z hlediska komise řada věcí je již v obchodních dohodách samotných, které jsme vyjednali, včetně implementace umluvy ILO, eh, GSP+, plus, které přispívá k propagaci genderové rovnosti, když státy musí ratifikovat 27 eh, základních úmluva, úmluv o lidských právech. A CETA, o tom se již mluvilo. Je tady spousta práce, která probíhá také v OECD se týče zodpovědného chování firem, strategie Aid for Trade EU, globální revize. To také bylo řečeno, s tím souhlasím. Je to příležitost zdůraznit základní roli genderové rovnosti a role mužů a žen. Pak je tady celá řada obchodních instrumentů. I když nejsme genderově specifický, přispíváme k ekonomickému mm, posilování žen. Pak je tady, tady otázka malých a středních podniků. Um, podobně jako ITC, asi 40 všech SME globálně vlastní ženy. Ehm, Myslím, že se zaměříme na dopad podnik dohod na malé střední podniky a tudíž v kontextu nových dohod zohledňujeme specifiku SME malých a středních podniků a někdy je tam i zvláštní kapitola jmenovan, věnovaná příslušným um, institucím. Jedna věc, která nebyla zmíněna, je e-commerce. Nemáme specifická ustanovení v souvislosti s eh, posílením role žen v oblasti e-commerce. Nicméně eh, probíhají bilaterální, multilaterální eh, úsilí, které přispívají nepřímo k tomuto cíli. Stojí za to zabývat se také otázkou digitalizace, jak to měla dopad, důležitý dopad na trh práce. Tím, že se mění hodnotové řetězce, vytváří se nové příležitosti, nové eh, flexibilní pracovní zóny, přístup k informacím, znalostem, mm, poskytování kanálu digitální komunikace, nové formy podnikání, především v rozvojových zemích. E, příklad rodiče, rodičovské domovlené, lidé pracující z domova, to jsou často ženy. Nevím, kolik mám ještě času. Chci se vrátit k některým otázkám. E, otázka toho, co by se mělo dělat v kontextu dohodu s Chile. S Chile. Aniž bych e, předjímal rozhodnutí kolegia návrhu Eh, schválit zahájení jednání s Chile, tak komisařka Malström již řekla, že vedle genderově specifického dopadu, který analyzujeme, tak také hmm, tam eh, zahrnujeme genderově specifická ustanovení. To je důležitý eh, krok. A další důležitý krok je forum eh, pro ženy a obcho, o ženách a obchodu 26. a těšíme se na diskusy eh, a utváření politiky, eh, která se odrazí ve zprávách, které budeme prezentovat tomuto parlamentu a výboru. Moje udělení je zodpovědná za strategii Trade for All – my později v letošním roce ještě tedy mm, přijdeme se zprávou, která se bude odrážet celou řadu otázek, které teď projednáváme, ehm, včetně otázek nebo mm, věcí, které vyplynou z toho fóra 26. Děkuji všem řečníkům. Nyní má slovo, mají slovo kolegové k otázkám. Heidi, a z, měli bychom začít se zpravodaji. Takže Imbruk, prosím, jako první máte slovo. Uh, thank you very much and, uh... Děkuji a vřele děkuji našim hostům a expertům. Eh, tím, že jsme si tady vytyčili tu oblasti gender a obchod, jsme dali najevo, jak důležitá je tato oblast pro nás a Eh, máme zde podporu akademie a máme zde podporu výzkumníků. Eh, genderová politika bohužel se do obchodní politiky zatím nepromítá. Nás tady zajímají tedy eh, hodnotové řetězce a já budu jednou ze spoluzpravodajek v této věci. Naším cílem je e, jít nad tu úroveň, že budeme požadovat data a analýzu, ale my chceme jít skutečně o krok dál a to přijít s konkrétními doporučeními. Já jsem si všimla, že tady vlastně dnes není nikdo z liberálů či e, pravé strany spektra. To je ten problém. To Eh, tam je mnoho lidí, eh, kteří utvářejí obchodní politiku, no a prostě tak to dál nejde. Eh, je to výzva, protože mm, já tady se jí ujmu a budu s kolegy, s kolegy hovořit. Čili, jak říkám, je to problém. Já tedy doufám, že ta zpráva se bude moci zaměřit na otázku obchodu sever s jihem, sever se severem a e, mnohostranné dohody. Slyšeli jsme mnohé o veřejném sektoru, e, veřejných zakázek, přístup ke službám, nutnosti počínat si jako ekonomičtí aktéři a taky jde o budoucí regulační kapacitu. A to je de facto eh, staromodní obchodní politika, eh, kde se tedy vychází z toho, že prostě otevřenost a svoboda, to je to nejlepší a stačí. To, eh, to víme, že to nestačí a v tomto smyslu je třeba, aby se dále vyvíjela také evropská obchodní politika. My v rámci EU e, jsme měli svoji obchodní politiku a e, tedy máme a opravdu musíme do ní zabudovat lidská práva, e, svobody a genderovou rovnost. Komoře, tedy komise tady hovoří o udržitelném rozvoji a e, otázka je tedy, e, jak to je ve skutečnosti. Možná, že tady e, existují odvětví, které by se, která, která by se neměla otvírat okamžitě a bez, bez jakékoliv regulace. Možná, že by to chtělo trošku odložit. No a v tomto smyslu budeme pokračovat a budu vás informovat. Eh, možná, že eh, ještě eh, pokud máte otázky, tak řečníci by se k ním na závěr mohli vrátit. Nyní Eleonora Forenza. Děkuji. I já děkuji mnohokrát. Spolu s také našim hostům. My Myslím si, že to, co nám sdělili, nám bude velice nápomocné pro práci jak mne, tak Marian Bjork při vytváření naší zprávy. Já jsem také ve výboru INTA za toto odpovědná a samozřejmě i ve výboru fan se věnují tomuto tématu společně s dalšími kolegyněmi. Zabýváme se tedy tématem genderové rovnosti právě na Intě. Myslím si, že práce má a Marin Björk může posloužit jako příklad dobré spolupráce těchto dvou výborů toho, že nejenom mohou spolupracovat, ale že musí spolupracovat a toho velice cíně, cíleně a ještě silněji než do posud. Dnes, myslím, jsme velice jasně vyslechli toto poselství, Neustále se zde opakovalo to, co my říkáme již dlouhou dobu, a totiž, že my máme pocit, že komise je velice genderově neutrální. Pokud to poněkud přeženu, tak bych řekla až genderově slepá. Je tedy třeba něco učinit pro to, aby komise byla vnímavější, aby více vnímala genderové otázky právě v oblasti mezinárodních obchodních dohod. Jistě je třeba si dobře rozdělit práci zde v parlamentu mezi jednotlivými výbory. Tady souhlasím s kolegyní York. Bjork s tím, co řekla. Jsem poněkud překvapená tím, co řekla komise. Byla nám představena iniciativa komise, která ovšem nebyla dost zohledněna. Já doufám, že se nám v budoucnu tento nedostatek podaří napravit. Když hovoříme o genderové slepotě a chceme, aby komise od postoje genderové slepoty se dostala k postoji skutečně genderově orientovanému, musíme změnit zásadní paradigma v oblasti obchodní politiky. Potřebujeme vhodné hodnocení ex ante i ex poste veškerých dopadů naší obchodní politiky. A pak je zde velice důležitá otázka, kterou já ještě rozhodně zmíním ve, svém, eh, ve své zprávě, to jsou lidská práva jejich dopada, a dopady obchodních dohod na lidská práva. Jistě musíme zejména hovořit o právě žen, když se pohybujeme v oblasti lidskoprávní problematiky a musíme do všech mezinárodních obchodních dohod eh, zapracovat, respektive posílit eh, doložky, které se věnují lidským právům. Naše politika eh, uzavírání mezinárodních obchodních dohod jde v tomto duchu abych to tak řekla, vše, co chrání práva investorů, to je povinné, závazné. A vše, co se týká lidských práv, již tak závazné není, není to tak přísně upraveno. Takže to je problém. A ještě bych ráda zmínila jednu další záležitost. Mnohé jsme si dnes vyslechli o tom, že ta genderová slepota skutečně existuje, nebo ta slepota, ne, neochota vidět eh, ty rovno, problematiku rovnoprávnosti. A musím říct, že tato slepota jde napříč sektory, napříč všemi odvětvími. A já si myslím, že by to mělo být přesně naopak. Genderové otázky by se měly zohledňovat vždy a všude. Genderové otázky, to neznamená jenom práva žen, ale eh, s tím se pojí celá řada dalších témat a práv. Ano. Existují feministická hnutí, která to dlouho propagují ale já si myslím, že my skutečně musíme to překonání genderové slepoty chápat jako naši povinnost a nejenom e, tak, že půjdeme cestou inkluze, ale zejména tak, že půjdeme cestou zásadního přepracování našich paradigmat. A dále, když budeme definovat ekonomické parametry, nebo respektive když je definujeme, tak velice často zapomínáme na cíl překonání nerovnosti. Uvědomíme si, že tady existuje rozdíl mezi platy asi ve výši 16%, tedy mezi platy mužů a žen. V některých oblastech je to až 40%, například v textilním sektoru, v sektoru, hm, který se týká čištění budov a prostoru, tam je zaměstnáno mnohem více žen než mužů, takže tak dochází ke skutečné prekarizaci nebo feminizaci pre- práce, nejisté práce a nezaměstnanosti. Zejména právě v oblasti zdravotnických služeb musíme jednat, musíme něco změnit. A také v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Když budu končit. Na závěr bych pouze ještě jednou jednou velice ráda poděkovala všem našim referentům a apelovala na ně v tom smyslu, aby zareagovali naše poznámky a otázky, nebo až budete reagovat na naše otázky a poznámky, zodpovězte mi toto. Jaké nástroje by byly vhodné pro řešení této problematiky. Co bychom měli mít přesně uvedeno v našem usnesení, v usnesení našeho parlamentu? Jaký příspěvek můžeme my podat jako parlament? Byla by nám velice, velice by nám pomohlo, kdybyste mohli zmínit nějaké zcela konkrétní návrhy toho, co bychom ještě měli uvést v textu našeho usnesení. Děkuji. Děkuji vám a e, máme strašně málo času. Každý by chtěl k tomu něco říct. Takže prosím vás skutečně o stručnost. Minutku, jestli je to možné. Že my skutečně musíme skončit v 11.30. Tak nejdříve Heidi a pak to jsem tak jako dokola a, a stínový zpravodajové a tak. Eh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám. Eh, Pokuším se to dodržet. Eh, myslím, že víme hodně o tom, eh, že obchod skutečně má svoji genderovou dimenzi a eh, víme, že opravdu hodně musíme dělat pro implementaci. V DigiTrade to by bylo dobré, kdyby se uskutečňoval genderový trénink. V podstatě to je opravdu eh, o tom, aby se gender stal eh, centrálním tématem obchodní politiky. Já eh, se budu soustředovat tedy na tu, na tu jižní dimenzi. Mě velice zaujala ta poznámka o tom, jak tedy ty dohody o ekonomickém partnerství, jaký mají skutečně vliv lokálně Čili eh, jak bychom se vlastně eh, mohli eh, vyrovnat tady s tímto způsobem, tedy s tím genderovým aspektem, který se tady tolik kritizuje. <coughs> Děkuji, Heidi. Přeje si k tomu někdo něco říci? Paní Rodriguez Piñero. Sí, muchas gracias. Bueno, primero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 que el comercio de verdad eh, incorpore una perspectiva de género. Yo sí reconozco que hay un cambio de sensibilidad por parte de la Comisión. Yo cuando llegué a este Parlamento en julio del 2014 jsem, siempre he oído decir que... Mi se zdá, se začíná zvažovat jinak. Když jsem přišla do parlamentu, vždy se říkalo, že obchod je genderově neutrální. A nyní se toto smýšlení již mění. To je dobře. Teď je třeba zajistit, aby se obchodní politika skutečně změnila a to právě s ohledem na genderově specifickou demenzi. Právě dohra s Chile je, myslím, šance. Chile je velice angažová země právě v oblasti obchodu a také v oblasti rovnosti pohlaví. Ovšem u toho nemůže zůstat, musíme jít dál musíme genderově specifickou dimenzi skutečně přetavit do konkrétní kapitoly v, obsažené v obchodních smlouvách. My jako parlament musíme společně s odborníky toto zajistit, aby to bylo skutečně konkrétně zpracováno a pak také aktivně realizováno pravděpodobně během vyjednávání nejsou, u takovýchto dohod nejsou přítomní genderové, genderoví experti a to je chyba. Bylo by vhodné, aby doprovázeli celý pro, pro, průběh vyjednávání, aby zajišťovali skutečně to, že dimenze bude zahodňována a to transverzálním způsobem. Vše se musí pojímat právě z hlediska genderově specifické perspektivy, tak aby obchodní dohody neměly negativní dopad na ženy. Naopak, aby ta obchodní dohoda, která bude takto uzavřena, pomohla ženám a aby byly takto uzavírávány veškeré dohody. A samozřejmě hodnocení dopadu musí být jak ex ante, tak ex post. Spravodajky to nadnesly velice dobře. Jedná se o určité citlivé oblasti, a často jsou to dohody se zeměmi, kde jsou ženy skutečně obzvláště zranitelné a toto je třeba vše zohledňovat při vyjednávání obchodních dohod. Tedy musíme zvolit cestu ex ante. Pokud se budeme pokoušet měnit něco ex post, tak máme svázané ruce a nedošáhneme téměř ničeho. Proto apeluji na to, aby se správně přistupovalo k obchodním dohodám už od samého počátku, již ve fázi vyjednávání. Tak bychom mohli učinit mnoho dobrého pro naše občany a občanky. Děkuji. Děkuji, přeji si ještě někdo vystoupit krátce. Já mám několik otázek na komisi a na různé řečníky. První otázka Evropská smlouva o EU nyní e, říká, že je třeba respektovat lidská práva, včetně i e, komerční obchodní politiky. Jaké nástroje má komise, aby toto bylo respektováno? Pokud dochází k e, porušení základních práv lidských, včetně práv žen v některých zemích, jak to reflektuje komise ve své obchodní politice. Dá hodnocení dopadu. My jsme tady ve výboru pro ženy měli studii, eh, mm, mm, kde je, eh, my jsme se slyšeli, že nebyla ani jedna žena výzkumnice v mm, komisi, která by toto řešila, která by byla schopná eh, dělat tuto práci. Jak tedy e, toto řešíte? Jak zajistíte rovnost? Jsou nějaké kvóty, aby tam byly nějaké ženy e, v těch studiích? Jak vypadá mechanismus e, další následného sledování těch hodnocení dopadů? Jaký je follow-up? Jak bylo řečeno, co se týče otázky se, se, sever, tedy no, obchodní dohoda s EU Kanada. My už teď diskutujeme o profesní a e, e soukromé rovnováze, tedy soukromého života sociální ochrany, jak usnadnit rodinám tuto e, to rovnováhy dosáhnout s partnerem, jako je Kanada, což je naše e, partnerská země, má podobné, podobné zásady, jak E, tedy vlastně zabránit tomu, aby nakonec země nebyla méně kompetitivní, protože zajišťuje větší sociální ochranu. Mm, pokud Kanaďanka je méně chráněna než evropská žena, pak tam bude zajímavější pro podniky využít ženy, které jsou méně chráněné v Kanadě a budou než ty e, pracovnice z Evropy. Takže pro nás, pro naše partnery, především Business Europe, je nutné, abychom se nedostali do té logiky, že mm, věť, mm, méně, méně rovnováhy mezi profesním a soukromým životem. Jak zabránit tomuto sociálnímu dumpingu mezi pracujícími? Eh, Evidentně otázka žen je, je důležitá v jednání o obchodních dohodách s Latinskou Amerikou, s Ázií. To jsou, tam, jsou, tam je exportní průmysl, například, například Ghana, tam se produkují banány a tam hlavním vyjednačem byl eh, ten banánový průmysl. Ženy se, žen se to netýkalo, ale přitom eh, mm, ty, ten nejvýznamnější průmysl jsou eh, ti, kteří vlastně zabírají tu půdu a brání ženám, aby se uživili. My jsme se setkali s těmi ženami, s těmi jejich organizacemi. Nikdo se jich neptal na eh, obchodní dohodu s Ganou. Ani místní ženy, ani ženy poslanky, které brání práva žen mluvím o Ganě, můžeme mluvit o Mercosuru, o všech obchodních dohodách. Oni jsou hlavními oběťmi a přitom je eh, se jich nikdo neptá. Jak to teda řešit? Pak je tady GSP+. Já myslím, že GSP plus je mm, užitečný. Je to tedy tarifní preference, eh, lidská práva, ženská práva. Jak E, zavést těch 27 povinných úmluv, e, jak tam e, tedy integrovat o ty otázky pohlaví. Tam se mluví o rovnosti, možná by to mohlo lépe do, možné prohloubit otázku rovnosti pohlaví v GSP+. Někdo další mm, si chce vzít slovo, nám dochází čas. Chci se zeptat těch našich hostů, eh, kteří chtějí odpovědět na specifické otázky, zda by mohli, protože máme už jenom pět minut, takže eh, chcete něco, kdo máte něco specifického, můžete prosím. Děkuji za tyto prezentace já mám eh, formální prezentaci, kterou jsem po sekretariátu. Je tam více detailů a já se chci zeptat na chráněné sektory. Je tady spousta práce genderových aktivistů VTO, co se týče e, základních veřejných služeb, poskytování vody a podobně. E, My se snažíme dělat produktové kategorie, eh, kategorie, které jsou převážně, buď tam pracují ženy, nebo je to eh, klíčové pro bez, potravinovou bezpečnost a pro mě, že tam je spousta otázek. A co se týče EPA? EPA Evropa má, po co to prosadila, Evropa komise má odpovědnost sledovat dopad na jejich dopad těch dohod na mm, život lidí, především žen, drobných farmářů. Je tam agenda další liberalizace služeb. To tam už je. Toto musíme sledovat. Sledovat dopad těch služeb. Tady jsou mm, rozvojové výzvy. Když máte, snížíte tarify, tak to poškozuje malé podniky, drobné firmy. Také EPA, především ve východní Africe, velmi snižují tarify na dovoz z EU. Je tam kompenzační ustanovení v EPA, ale je neadekvátní, obtížně se implementuje, vyžaduje to dohodu s EU, kondicionalitu, eh, generování jiných příjmů, eh, zdaní a podobně, jako v DPH. Eh, to je třeba všechno dále zkoumat. A je tam mnoho dalších věcí. Mohli bychom hovořit o rozvojovém dopadu EPA a podobně. Pan Bert chce něco říci? Děkuji za všechny komentář. Bylo, um, nemám čas odpovědět na všechny otázky, ale na některé se pokusím a mohu vás kontaktovat následně. Jedna ze zajímavých věcí, která řekla paní Rodriguez Pinheiro, We're not looking for... My tedy eh, se nezaměříme všechny naděje na jednu konkrétní kapitolu. Je o to, o tom zajistit, aby otázka pohlaví byla vš, ve všech otázkách, takže se nezaměřujeme se na konkrétní kapitoly, ale aby to bylo součástí celého um, obrazu. Implementace je kritická samozřejmě, je tady i změna paradigmatu v DG Trade. Velice intenzivně jednáme hodně vel, tedy výsledky jsou z implementace obchodních dohod, takže se budeme budeme muset hodně zaměřovat na implementaci, implementační strategii. To se vracím k otázce paní Erana, jaký mechanismus je po SIA a studiích. Jde ta konverzace, kterou zahájíme po, s tonou zemí po uzavření obchodní dohody, vytvoření instituc, tak v rámci toho vytváříme platformu pro další práci. Ke konkrétním otázkám. Lidská práva, no samozřejmě my eh, mm, respektujeme principy externí akce, včetně lidských práv. Máme politické klauzule v obchodních dohodách, které mohou vést k pozastavení závazku k ob, mm, obchodu. Pokud ne, toto nebude respektováno, eh, se týče hodnocení dopadu eh, že tady bych řekl, že jsme samozřejmě vázáni pravidla pro lidly pro veřejné zakázky, eh, propagujeme mm, jak si eh, odpovědi na naše tendry. Není žádné pravidlo, které by privilegovalo někoho, jsou to obecná pravidla. Paní Zobáči řekla, že bychom mohli zvažovat udělení nebo neudělávání kontraktů eh, firm, které mají se samé muže. To, to zatím neděláme, ale stojí to za úvahu. Další věc, for není o mobilitě migraci, je to o pohybu poskytovatelů služeb, což samozřejmě při respektování podmínek cílové země, jsou to minimální mzdy, sociální pravidla a podobně. Všechno toto by se muselo respektovat. Jsou ty dohody mezi severními státy. Takže tak to bych reagovala na otázku ohledně sociálního dumpingu. Těším se na další diskusy, včetně fora, kde již máme tři řečníky z Evropského parlamentu. Eh, všichni jste zváni, eh, zpravodajové z Inta nebo FAN. Myslím, že budete poslední řečník. A jako um, na schnutí dostanete slovo paní Fontána. Insightful uh, uh, debate. Děkuji, byla to velice zajímavá a poučná debata. Já se eh, zastavím u jedné otázky a sice eh, eh, jak tedy rovnost a, k, a udržitelnost, posouzení udržitelnosti, tedy jak spolu souvisí. Je to složitá problematika. Někteří na to eh, pohlížejí eh, z různých dimenzí, jiní eh, to téměř nezmiňují. Já bych navrhla toto. Za prvé je důležité vybudovat kapacitu na analýzu dát. Čili tam eh, nejde jenom o to, abychom měli těch eh, dat více, ale abychom je uměli vyhodnotit. My se stávajícím objemem dat děláme hodně, všem tam, kde je tedy eh, jde tedy o to, abychom je mohli nejvíce, co nejvíce tady využít. A další bod, a to jste zmínili mnozí, jde, abychom Eh, jak se neuvažovali eh, v takových nějakých zaběhnutých kolejích a s klapkami na očích. Tady eh, třeba my analyzujeme velice rádi textilní sektor, ale to prostě nestačí. My prostě k tomu musíme přistupovat komplexněji a pohlížet na gender z různých úrovní Například eh, chceme-li podporovat ženské podnikání, eh, vytvářet eh, příležitosti a zvyšovat jejich příjmy. A na druhé straně, pokud jim nezajistíme sociální služby, no tak to zase, to, to, kde jsme jim pomohli na jedné straně, tak jim zase hážeme klacky pod nohy na straně druhé. Čili skutečně pokud se týče dopadu obchodu, k tomu musíme přistupovat opravdu velmi komplexně a já myslím, že nejsem jediná, kdo to tady zdůraznil. Děkuji. Děkuji. Tím eh, končíme toto slyšení. Chci eh, poděkovat eh, všem řečníkům a řečnícím za účast, za široký záběr a za bohatství myšlenek. Já Eh, myslím, že je to tedy eh, důležité eh, nejenom pro ten výbor pro obchod, ale také starší lidi. Takže příště se sejdeme k výměně názoru nad pracovním dokumentem z vlastní iniciativy a to by mělo být 19. června. Tím končím zasedání a ještě jednou vám děkuji za účast.